Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové parlamentu. Tato otázka se skutečně dotýká základních lidských práv, které jsou jádrem eh, a stěžení hodnotou Evropské unie a také eh, politiky vnější akce Evropské unie. Mohu vás ujistit, že komise se skutečně hlásí k prosazování lidských práv a také k základním úmluvám Mezinárodní organizace práce, včetně eh, úmluvy o nucené práci. Současně si jistě uvědomujete, jak velmi choulostivá je tato otázka a jak holostivá je e, naše vazba nebo náš vztah s Čínou. Komise souhlasí zcela s parlamentem, že systém táboru Laoga je naprosto e, neslučitelný s univerzálně přijatými koncepcemi lidských práv a také s ambicí Číny stát se moderní a rozvinutou společností. Zachování tohoto systému je rovněž zcela neslučitelné s deklarovaným záměrem Číny ratifikovat mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech, kterou podepsala před 12 lety. Evropská unie skutečně čelí problému, eh, že zboží eh, vyrobené v táborech Laogai za eh, podmínek, které tak velmi odsuzujeme, mohou být dováženy dováženy do Evropské unie. Nicméně je nesmírně obtížné přesně určit, zda a které druhy e, zboží dovážené z Číny do EU byly vyrobeny e, v Laogai táborech. V reakci na předcházející dotazy ze strany Evropského parlamentu, stejně tak jako e, organizací občanské společnosti Evropská unie opakovaně tuto otázku nastolovala ve vztahu k Číně, zejména v posledních letech v kontextu dialogu o lidských právech dvouletému. V tomto kontextu Evropská unie zdůraznila, že systém Laogai porušuje hned několik článků Mezinárodní úmluvy o e, občanských a politických právech a zejména článek 8, který zakazuje nucenou eh, práci a také článek 9, který stanoví, že nikdo nesmí být vězněn bez řádného soudu. Dnes Evropská unie upřednostňuje přístup pozitivního eh, dialogu s Čínou a eh, nikoli Eh, uplatnění eh, zákazu dovozu. Nicméně musíme akceptovat, že tento přístup má svá omezení a dosud eh, nevedl k očividné změně čínského postoje ve vztahu eh, k táboru Laogai. Také musíme uznat, že Čína není jedinou zemí, kde eh, je problém eh, nucených prací problémem. Komise je proto ochotná, otevřena opět nahlédnout, respektive zkoumat, jaké jsou nejefektivnější způsoby nátlaku na země, které využívají nucených prací vězňů, porušují respektují tak lidská práva a úmluvy Mezinárodní organizace práce. Toto musí proběhnout horizontálně a, a nesmí to být omezeno na, pouze na Čínu. Um, uvítáme samozřejmě názory parlamentu k této věci a budeme vás průběžně informovat o dalším vývoji ve věci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři Filemu. A nyní budou vystupovat řečníci za jednotlivé frakce, jako první pan kolega Gáler. Děkuji, pane předsedající. Je dobře, že Vedeme tuto debatu ve stejném týdnu, ve kterém jsme vedli rozpravu o summitu EU s Čínou. Tábory Laokaj mají politickou a lidskoprávní dimenzi. Já se budu soustředit na tu lidskoprávní těchto táborech jsou provozovány nucené práce pod cynickým motem reforma pomocí prací. Dochází k porušování lidských práv, je to práva v nesnes, práce v nesnesitelných poměrech a je to něco nepřijatelného, protože je to naprosto proti univerzálním lidským právům. A Čína já přistoupila k Mezinárodnímu paktu, který se týká lidských práv. Evropský parlament již dříve odsoudil tyto pracovní tábory, ale musíme si uvědomit, že vězení Laogaj mají často jména normálních obchodních podniků, firem a tímto způsobem se zastírá původ produktů, které jsou vyrobeny nucenou prací. USA se snaží o zákaz dovozu takovýchto výrobků a uzavřeli svůj trh vůči těmto takzvaným firmám. My tento zákaz ještě nemáme. Pane komisaře, vy jste říkal, že je obtížně zjistit, odkud výrobky pocházejí. Jména těchto podniků, které jsou v podstatě věznicemi, jsou známá. USA jež schromáždili odpovídající zkušenosti s tím, jakým způsobem je možné uzavřít cestu těmto produktům na trh. Chci se, říct, chci se zeptat, jste ochoten eh, si vyměnit konkrétní zkušenosti USA a také seznam těch podniků, tak abychom také mohli k něčemu konkrétnímu přikročit. A poslední věc, bude EU požadovat od Číny, aby zvláštní zpravodaj EU, mohl, UNO, tedy Spojených národů, mohl tyto tábory navštívit. Děkuji panu kolegovi Gálerovi a jako další paní kolegyně Gárenbachová. Pane předsedající, vážený pane komisaři, Chtěla bych předeslat, že frakce socialistů a demokratů má velký zájem o konstruktivní spolupráci s Čínou. Vaše odpověď mě ovšem dnes trochu zklamala, protože vy jste v podstatě nic konkrétního neřekl. Řekl jste, pouze, jaká je situace a trochu jste se schovával za tím, že je obtížné zjistit, odkud výrobky pochází, ale to nemůže být omluva, když eh, další země, a slyšeli jsme to již USA, dokázali najít jasná řešení. Pozitivní obchodní bilance s, obcho- s Čínou, a to nám všem přeji, nemůže být omluvou proto, že Momentálně jsme slepí vůči tak závažnému porušování lidských práv a já si myslím, že bychom měli i vůči zástupcům Číny, kteří samozřejmě čelí obtížné situaci v Číně, kde máme velký růst ve městech a velkou chudobu na venkově. Máme za tedy naprostou nerovnováhu sociální oblasti v Číně a oni se snaží se s tím vyrovnat, ale pro nás to nesmí být omluvou proto, abychom ustali v našich stách o to zakázat dovoz těchto výrobků, ať již je dovážíme vědomně či nevědomně. Existují odpovídající opatření. Můžeme například říci evropským podnikům, které výrobky nesou jméno těchto firem, které vlastně jsou věznicemi Lagoaj. Tato jména jsou známá. Nepomůže nám, když většina evropských podniků bude mít skvělé úpravy pro dodržování lidských práv, pokud my tyto podniky sami nepodpotříme. Já bych chtěla říci, že si pokládám také za zástupkyni spotřebitelů a spotřebitelé chtějí mít jistotu, že pokud nakupují výrobky z Číny, tak to nejsou výrobky vyrobené nucenými pracemi. My jsme již obdobnou kampaň vedli v oblasti dětské práce a proto nyní očekávám od komise jasné návrhy, například certifikáty či embargo, zákaz dovozu zboží, které pochází z těchto táborů a přeji si, abychom i nadále vedli konstruktivní, efektivní dialog Čínou. Já vidím i ze strany čínské vlády vůli v tomto dialogu pokračovat. I Čína má zájem na tom, aby se zlepšila lidskoprávní situace. Takže pokusme se o dialog, ale nezavídejme oči před porušováním lidských práv pouze proto, že obchodní vztahy jsou důležité. Děkuji, děkuji kolegyni Kádenbachové a jako další kolega Görenc na jednu minutu. Pane předsedo, více než tisíc táborů čítajících několik milionů lidí eh, celkem, kteří tam jsou vězněni existují podle údajů nevládních organizací. Eh, tento seznam je samozřejmě velmi zneklidňující a tyto pracovní a převýchovné tábory jsou velkou ostudou, ale mezinárodní společenství bylo zatím velmi opatrné. My očekáváme od Evropské unie, že nám slíbí zcela zásadní kroky a výrazné kroky společného postupu vůči Číně, tak aby dosáhli skutečných ústupků. Existují již pracovní komise, které byly ustaveny pro méně důležitá témata. Děkuji, pane kolego, a dále má e, slovo pan Migalský jedna minuta. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, ja też przyłączam się do tych głosów, które... Mnohokrát děkuji, pane komisaři Füle. Já bych chtěl podpořit také ty hlasy, které řekly, že eh, váš projev nás trochu zklamal. Tato otázka by pro nás měla být klíčovou otázkou. A máme zde 7 milionů lidí v těchto táborech. A tito lidé jsou pronásledováni kvůli svému a přesvědčení, ať už náboženskému nebo politickému. My máme morální odpovědnost, abychom proti tomu bojovali. Máme dojem, že tento systém táborů a připomíná sovětské gulagy. Také ten název Lauga je znamená reforma prostřednictvím práce. To nám připomíná to, co jsme viděli u vstupní brány v Osvětimi. Není možné, abychom k této věci přistupovali lhostejně. Tato otázka by měla být klíčovou otázkou při rozhovorech mezi Evropskou unii a Čínou. Já bych vás chtěl, pane komisaři Fíle, vyzvat, abyste tuto otázku co nejčastěji zmiňoval při jakémkoliv jednávání s Čínou. Mnohokrát děkujeme kolegovi Migalskému, nyní kolegyně Veržiat 1,5 minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Všichni dobře víme, jak vypadá situace s demokracií a lidskými právy v Číně. Hovoříme o evropské politice sousedství v obou případech eh, vítězí vždycky ekonomický realismus. Pro ty, kdo vládnou v Evropě, je Čína velkým trhem a proto si nesmíme rozlobit eh, čínské orgány, protože by mohly zavřít hranice a re, politická represe je stále stejná. Já jsem nezapomněla na oběti náměstí Tianmen, nezapomínám na ty, kdo jsou v nemo, v, ve vězeních, v táborech a kdo ztrácejí e, životy v zboji za svobodu. Tyto tábory jsou symbolem toho, co se děje v Číně. Vždycky jsme slyšeli, že e, co se děje tedy v Číně a proto, pane komisaři, e, nesnažte se diskutovat s čínskou vládou. Víme dobře, jak vyslechnou vaše slova. Pro ně jsou diskuze jenom nutnou, nutným krokem a ničím jiným. E, neřekl jste opravdu nic konkrétního a neskryvejte se za to, že existují pracovní tábory i v jiných zemích. Čína se modernizuje, ale pro koho? Já nejsem žádná proameričanka, ale tady se mi zdá, že udělat to, co dělají Spojené státy, je minimum v oblasti boje proti terorismu a bezpečnosti umíme spolupracovat se Spojenými státy a bojujeme za práva evropských občanů. Proč není Evropská unie dělat to tež, když jde o to, aby se respektovala lidská práva? Pane komisaři, kdy Evropská unie zakáže eh, export zboží z táboru Leogaj? Děkujeme kolegyni Veržia. Dále jedna minuta kolega Fontana. Komisař. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Zcela jistě to, co jste řekl a to, co jsme si vyslechli. Čekáme od vás velice jasné sdělení. Nechceme, aby lidská práva byla podřízena naší ekonomice. Jsou tady miliony lidí, kteří trpí v těchto táborech, lidí, kteří eh, jsou vystaveni porušování lidských práv a to je pochopitelně i problém pro evropské hospodářství, protože jejich produkty se dostávají na evropské trhy a to vytváří je nekalou hospodářskou soutěž, což působí velké problémy v celé Evropě. Dochází k naprostému dumpingu a musíme pochopit, že navzdory tomu, co udělala a řekla pekinská vláda, nevede k žádným výsledkům. Tyto tábory stále existují a jsou tam miliony lidí, kteří zastupují také menšiny, které existují v Číně a jejich práva jsou jasně pošlapávána. Doufáme, že logika diplomacie povede k mnohem razantnější odpovědi ze strany Evropy. Musíme bojovat proti veškerým dovozům z Lauky, podobně jako tomu udělalo USA. Děkuji, pane Fontána, a nyní má slovo na minutu a půl pan Kaspary. Herr Präsident, sehr geehrte Pane předsedo, a pane eh, místo předsedo, víme, že Leoga je, je nesnesitelný systém pracovních táborů v Číně. Už jenom to, že tyto tábory existují, je eh, nepřípustné. Ale když si ještě představíme, že produkty, které se tam eh, produkují, se dostávají na naše trhu, je to strašné. V těchto táborech pracují vězňové a čínská vláda z toho profituje delegace Evropské unie, která za 14 dní pojede do Číny. A, a pravděpodobně a, se bude, a, bude používat nějaké produkty vyprodukované v těchto táborech. A, a to mě při této představě přechází chuť. Já si myslím, že je potřeba, pane místopředsedo, abyste se na toto téma soustředil. Vy jste řekl, že komise se bude soustředit na to, jakým způsobem, jestli se tedy tyto produkty dostávají na naše trhu. Já bych byl rád, ale abyste se soustředil především na jeden problém, na tento konkrétní problém a ne na mnoho dalších problémů a abyste nejdříve tento problém vyřešil. Já vyzývám radu a komisi, aby na konečně zajistila to, že produkty z těchto táborů se nedostanou na evropský trh. My takovéto produkty v Evropě nechceme. A v USA už eh, byla nalezena cesta k tomu, jak se eh, těchto produktů zbavit. A já vyzývám komisi k tomu, aby eh, tyto skrvavené výrobky nepřipouštěla na evropský trh. A já doufám, že to nám také pomůže zlepšit vztahy s Čínou. Mnohokrát děkujeme kolegovi Kasparimu. Dále na jednu minutu kolegyně Meissner. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste poukázal na to, že lidská práva jsou základní hodnotou Evropské unie. A v prosinci jsme s velkou píchou schválili Lisabonskou smlouvu a, a součástí této smlouvy je listina lidských práv. Máte naprostou pravdu v tom, že musíme tato lidská práva bránit všude. A musíme také naše hospodářské kroky činit s ohledem na lidská práva. Ale pokud je o výrobky eh, z Laoka, je, je to problém. Zde v této knize se píše, eh, jaké eh, věznice produkují které výrobky. Takže je možné provést rešerši. A existuje také Laogai Research Foundation a, a existuje také Evropský eh, výzkum. Eh, zástupce evropského výzkumu eh, napsal panu Deguchtovi dopis a požádal ho o to, aby zajistil, že se tyto výrobky nebudou dostávat na evropský trh. Zároveň je nutné zajistit, podobně jako USA, aby neexistovala možnost přístupu těchto výrobků na evropský trh. Děkujeme. Děkujeme paní kolegyně Meissner a dále kolega Provera. Jedna minuta. Grazie Presidente, aggiungo qualche cifra, quelle citate dai colleghi. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, dodám ještě několik čísel, která byla dodána našimi kolegy, více než 2000 táborů bylo zjištěno, což představuje 40-50 milionů zaměstnanců, eh, vězňů od roku 49. Eh, a je tam 314 podniků, které jsou spojeny s těmito tábory. Průmyslové podniky, Jde o systém věznic, které se podobají sovětským gulagům a z politických důvodů připomínají komunistický režim. Evropská unie má velké problémy, jak soutěžit eh, s výrobním systémem eh, Čínské lidové republiky. Nejde o ochranu spotřebitelů ani respekt kvality a životního prostředí. To tam vůbec neexistuje my musíme respektovat práci politických eh, vězňů a neděláme-li to, pak zůstáváme morálními komplici těchto zločinů. A neděláme nic pro to, abychom je zlikvidovali. Na druhé straně, pane komisaři, dáváme dojem, že jsme velice kritičtí a bylo to potvrzeno a jsme velice opatrní, když máme co dočinění s velkými zeměmi, jako je Čína. Na příštím samitu v říjnu budeme mít příležitost tento problém znovu zmínit. Pane komisaři, doufám, že nestratíme tuto příležitost a že nám řeknete příště něco příznivějšího. Děkuji. Děkujeme kolegovi Proverovi, dále kolega Preda, 1 minuta 30. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Článek 11 Všeobecné deklarace lidských práv, jak víte, hovoří o spravedlném procesu. Je zcela jasné, že v táborech Laogai je nucená práce a dochází k porušování tohoto daného práva. Jak eh, mi kolegové ji řekli, tyto tábory znamenají ještě víc. V podstatě eh, místní vězňové jsou vystaveny nedůstojnému chování, je, mučení, je, jejich práce je velice namáhavá, není dobře placená, pracují v dolech, eh, v různých továrnách, někdy trvá dokonce 24 hodin denně. Lidská práva a organizace pro lidská práva hovoří, je, že dochází k agresím, k velkému násilí. Tyto vězni nemají dostatečnou zdravotnickou péči, nemají dostatek potravin a dovozy produktů z těchto táborů do Evropské unie eh, musí být zakázány. Jsem přesvědčen, že tomu tak musí být a věřím, že komise bude také pečlivě sledovat, zda skutečně zákaz je dodržován, tak jak řekli již mý kolegové. Jak řekli jiní, také pevně věřím, že bychom měli využít každou příležitost všichni zástupci evropských institucí, když se setkávají s vysokými zástupci Číny, musí využít příležitost a zakázat fungování tohoto systému. Děkuji kolegovi Predovi, dále kolegyně Muscaldini 1,5 minuty. Chi segue il dio denaro non importa Děkuji, pane předsedo. Všichni, kdo sledují eh, zlaté tele peněz, eh, na to eh, kašlou a vidíme, že tady se využívá pracovní síla těchto lidí a že pracují eh, nelidským tempem a Čína vyváží krvavé zboží do Evropy. Já si nemyslím, že etické otázky by mohly pomoci Evropské unii tento problém vyřešit. Evropská unie nemá k dispozici žádná opatření, která by zakázala dovoz tohoto zboží a nadále vyjednává s Čínskou lidovou republikou, i když si je Evropská unie plně vědoma, jak odkud pochází toto zboží. Morální otázka určitě Evropu nezajímá. Proto náš parlament požaduje po komisi, aby prokázala větší odhodlání při vyjednávání s Čínou. Tento problém, vzhledem k tomu, že Evropa se bojí o svou ekonomiku, chtělo by to tedy, abychom přijali taková opatření, abychom vyžadovali eh, prohlášení o původu, abychom mohli říci čínské vládě nezakážili výrobu zboží, vězni a vývoz tohoto zboží, vše, co bude čínské, by mělo být do budoucna nástrojem, který je pokryt krví. Děkujeme kolegyně Muscardini a na závěr seznamu řečníku kolega Kelam 1,5 minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, pane komisaři, že bychom neměli zapomínat na to, že velká část uh, čínského hospodářského růstu je právě díky eh, vězňové ekonomice. Systém Laogai je velice silný systém útlaku. Od roku 1949 tímto systémem prošlo asi 50 milionů vězňů. V současné době asi 5 milionů zadržených je v těchto táborech. Většina z nich je v těchto táborech a pod zástěrkou toho, že představují ohrožení bezpečnosti dochází k exportu vězeňské práce. A to je takové, takové otevřené tajemství. Většina věznic Laogai má názvy obchodních společností. V rámci summitu EU a Číny bych se chtěl zeptat vás, pane komisaři, jestli jste připraven implementovat princip vzájemnosti předsedy Fano Rompuje ve vztahy s Čínou. A vy jste neodpověděl na řadu našich otázek. Například existuje nějaká spolupráce s úřady USA, pokud jde o identifikaci výrobků Laogai. A dále bych se chtěla zeptat, podíval jste se na předchozí usnesení Evropského parlamentu, ve kterém se hovoří o zákazu výrobků Laogai v Evropě. A dále se v tomto usnesení trvá na tom, že by Peking měl ratifikovat úmluvy OSN a Mezinárodní organizace práce. A dále otázka která se týká preferenčního preferenčního postavení Číny v rámci GSP. Já se domnívám, že toto jsou otázky, na které potřebujeme odpovědi. Děkuji. Mnohokrát děkuji kolegovi Kelamovi. První řečník v rámci Catch the Eye je pan Kasta. Děkuji, pane předsedo lidé v pracovních eh, táborech eh, jsou kvůli tomu, že eh, myslí jinak než režim a to je něco proti lidské důstojnosti. Internační tábory, převychovávací tábory a tak dále, to všechno jsou anachronizmy, které v 21. století nemají co dělat, ať už jsme kdekoliv na světě. A já jsem skutečně zklamaný, že Evropská komise v případě Číny nepodnikla žádné konkrétní kroky a neprezentovala nám zde žádné konkrétní eh, kroky dnes v Evropském parlamentu. Neprezentovala také žádné kroky týkající se toho, jak by měla vypadat další spolupráce mezi Evropskou unii a Čínou. USA eh, mají eh, seznamy těchto táborů. Jak je možné, že vy takovéto seznamy nemáte? A nebo proč zabíráte, zabíráte oči před takovými to seznamy? Tímto způsobem je komise spoluvina na to, tom, že eh, někteří lidé jsou v Číně zneužívány. Právní stát je základním principem Evropské unie. Na tomto místě musím říct, že se jako evropský poslanec stydím za to, že eh, musíme poslouchat to, co jsme dnes slyšeli. Ale já se domnívám, že všechny politické skupiny eh, poukazují na to, že je nutné prosazovat právní stát a lidskou důstojnost. Děkuji kolegovi Kastlerovi. Dále kolega Tojra, jedna minuta. Herr Präsident, Herr Kommissar. Pane předsedo, pane komisaři a kolegové, hovořili o tom, že se jedná o naléhavou záležitost lidských práv. Je třeba, aby výrobky Laogai se nedostávaly do Evropské unie. Já se domnívám, že s ohledem na nelidské podmínky v táborech Dalogaj, Laogaj se musíme e, zamyslet také nad e, možností antidumpingových opatření. Kromě toho bychom ale jako Evropská unie měli jasně ukázat na to, že bez ohledu na obchod. Takovéto poměry v pracovních táborech nejsou přijatelné. Nejde jenom o výrobky, ale jde samozřejmě také o zlepšení poměrů pro lidi, kteří zde pracují v těchto táborech. A tyto tábory nejsou žádným způsobem kontrolovány. Něco takového bychom měli Číně jasně říci. Děkuji. Děkujeme kolegovi Toirerovi, dále kolegyně Lichtenberger. Jedna minuta. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Vy jste řekl, že ve vztazích s Čínou je toto téma velice citlivé. Ano, samozřejmě. Já se ale také domnívám, že mezi partnery, kteří spolu obchodují a kteří spolu mají globální partnerství, je nutné, aby vlastní hodnoty se nezdůrazňovaly jenom při vyjednávání, ale aby se z toho učinili určité závěry. A protože jinak bychom mohli jako partner být obvinováni z povrchnosti, a protože já se domnívám, že je není možné, abychom na jedné straně kritizovali tato tábory a na druhé straně připouštěli výrobky z těchto táborů na evropský trh. Je to otázka evropské důvěryhodnosti, abychom nejenom hovořili, ale také jednali. A já se domnívám, že potom nás bude Čína spíše respektovat, než zamítat, odmítat, protože partner, který je považován za povrchního, je partner, kterého nikdo nebere vážně. A protože každý partner by se měl stát za svými slovy i jednáním. Děkujeme za paní Lichtenberger, nyní kolega Tanok. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Čína je kapitalistický sen. Nicméně je to brutální komunistický stát a co je nepříjemné, že se tam nutí převýchova prostřednictvím pracovních táborů Laogai, kde miliony politických oponentů jsou zavřeny, jsou tam nejrůznější vysokoškoláci, také ti, kteří protestovali na Těnamenském náměstí a mají být převychováni. Tyto tábory jsou strašné, Eh, dochází tam eh, k získávání orgánů pro transplantace, které jsou dobírány těmto vězňům a pochopitelně eh, Čína zabíjí nebo má tr- trest smrti tisíce lidím ročně za nejrůznější přestupky. Hovořil jsem o tom také s komisařem Medlsonem V minulosti tyto noc, tábory na nucenou práci vyrábějí produkty a jedna věc, která byla změna, byly uh, Eh, holínky, které jsou potom zasílány na evropský trh. Já chápu komisi, protože eh, prokázat eh, původ tohoto zboží je někdy téměř nemožné. Děkujeme kolegovi Tenokovi. Dále jedna minuta kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající, vážený pan komisař. Děkuji za vaše slova, pane předsedající, pane komisaři Tábore my se jmenují podle slova převýchova a práce se začaly vytvářet v roce 1948 rychle po komunistickém převratu a bylo tam uvězněno 50 milionů Číňanů a téměř polovina se jenom vrátila domů podle výzkumné nadace Lauga ve Washingtonu. V současné době existuje v Číně více než 100, eh, 1700 takovýchto táborů a je tam 50 milionů Číňanů uvězněno a stačí rozhodnutí policie, jsou uvězněni bez procesu. Čínský režim zbavuje vězně lidské důstojnosti, individuality a nutí eh, psát dopisy jejich přátelé a rodinu, kde se vzdávají eh, vězně a takové nelidské eh, chování a práta mm, celodenní namahává vysilující práce ničí tohoto člověka. Nejsou léky, není tam lékařská péče Tábory neposkytují žádné soukromí a 5 až 15 vězňů páchá sebevraždu v táborech. Měli bychom tedy přijmout účinné opatření, aby zboží z této otrokářské produkce nešpinili svědomí evropské civilizace. Děkuji. Děkujeme kolegovi Paškovi. Dále jedna minuta kolega Griffin. Eh, možnost, že tam můžete být zavřeni řadu let, je šokující. Mohu vám to říct také z osobní zkušenosti. Britská vláda se snažila uvěznit mě třikrát eh, podle zákona eh, o svobodné řeči, protože jsem měl své názory. Čili já velice chápu Číňany, kteří jsou nuceni k otrocké práci v komunistických táborech. Musíme učinit kroky, aby zboží, které Evrábie bylo zakázáno nedováženo záplat, ale pokud tam existuje nucená práce, pokud to vyvolává nekalou hospodářskou soutěž, tak bychom měli hovořit také o práci, která je příliš tvrdá. A myslím si, že to existuje také v celé řadě zemí, kde nejsou náležité standardy, jinde než v Číně. Čili to je otázka hospodářské soutěže. Stojí to milionů eh, pracovních míst, také to ničí ochranu eh, našich eh, pracovníků, protože my jsme také vystaveni kapitalistickému. Uh, Na závěr ke HDI kolega Brons. Jedna minuta. Pane předsedo, ať už by mělo být povolené nebo nikoli prodávat výrobky z táboru Laogai. A myslím si, že je důležité, aby jsme se podívali na to, jestli tito lidé jsou uvězněni kvůli tomu, že spáchali zločiny nebo že si mysleli něco, co by si myslet neměli. A víme, jaká situace v Číně je. A vězni v těchto táborech jsou naprosto na lidských podmínkách. Další důležitá otázka je, jestli lidé mají, mohou kupovat tyto produkty. Já si myslím, že tato otázka se souvisí s tím, jestli daná země chce uzavřít své vlastní továrny, protože nebudou moci být konkurenceschopné. Já se domnívám, že se musíme nad touto věcí zamyslet. Ekonomické knihy poukazují na to, že svobodný obchod eh, dělá svět, eh, svět eh, bohatším, ale to neznamená, že každá země zbohatne. V žádném případě to neznamená, že pokud v Evropě lidé ztratí práci v důsledku importování těchto výrobků, že tito lidé v Evropě budou bohatší. Děkuji. Na závěr má slovo komisař Fule. Pane předsedo, vážení poslanci, rozvoj ekonomiky v Číně je skutečně nevýdaný eh, v moderních dějinách. Sehrává čím dál tím důležitější úlohu na celosvětové scéně. Tato úloha také přináší odpovědnost, jako je respektování základních lidských práv a pracovně právních vztahů. Je tedy zcela zásadní, aby čínská vláda dostala těmto výzvám. V těchto těžkých časech je Čína partnerem Evropy a musíme vést vzájemný dialog. To je zcela jistě nejlepší způsob, jak eh, vyřešit tyto problémy. Eh, neustále se obvinovat eh, v dialogu v otázkách lidských práv. Musíme se zaměřit také na otázku obchodu a ekonomických zájmů. Ale Musíme pochopitelně prosazovat naše hodnoty, naše principy, eh, včetně nucené práce v táborech Laogai. Ve světle tohoto úvodu eh, chci říci, že komise chce efektivním způsobem předcházet dovozům zboží, kde je využívána práce vězňů a chce tuto otázku neustále řešit v úzkém dialogu s Evropským parlamentem. Můj kolega, eh, pan de Kucht, také minulé úterý zdůraznil otázku lidských eh, práv, když byl v Číně, tak o tom hovořil v Evropském parlamentu a chtěl bych vás ujistit, že lidská práva budou řešena také na eh, čínském samitu 6. října, kdy Evropa bude opět požadovat uzavření těchto táborů Laogai. Vážení poslanci, Oproti USA Evropská unie nemá žádný horizontální nástroj a zákaz eh, dovozu zboží z těchto táborů. Komise je připravená prostorovat eh, účinnost zákonu USA, které znemožňují takovéto dovozy, a také problém identifikace daného zboží. Zcela jistě nepromarním příležitost, abych informoval své čtyři kolegy, jejichž generální ředitelství se zabývají touto otázkou. A Evropský parlament zdůrazňuje, že je důležité, aby právě generální ředitelství tohoto z těchto oblastí se více zaměřilo na řešení této otázky. Mnohokrát děkujeme komisaři File a tímto je rozprava ukončena. Zápis ze včerejší schůze a přijaté texty jsou k dispozici pro všechny kolegy. Máte někdo něco proti zápisu? Nikoli, takže tímto je zápis považován za přijatý. Dámy a pánové, chtěl bych vám sdělit, že výbor pro právní záležitosti 20. září 2010 podle článku